Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zahájíme eh, naši výroční přednášku STOA. Letos je eh, tématem udržitelnost evropské udržitelnosti. Snažme se, aby ekonomika pracovala ve prospěch eh, celosvětového životního prostředí. Tak já bych chtěl přivítat naše hosty a eh, úvodem bych chtěl trochu vysvětlit, co to je STOA. To je zkrátka pro hodnocení vědeckých a technických možností. Tento panel oslavoval 26 let existence a zkoumá vlastně nové a nově se rozvíjející technologie, a hledá eh, dlouhodobé strategické politické možnosti, eh, což by mohlo být užitečné pro poslance při politickém rozhodování. Vědecké eh, poznatky jsou důležité při rozhodování protože vědecko-technologický rozvoj samozřejmě se promítá do různých politických oblastí. STOA se snaží vlastně propojit vědce, politiky i veřejnost. A proto Eh, se snažíme především stimulovat dialog a diskusy. Letošní eh, přednáška, nebo ta výroční přednáška je vždy významnou akcí STOA. Poslanci, eh, úředníci, vědci a veřejnost obecně se mohou navzájem setkat a diskutovat. Mohou hovořit také o tématech, které stojí vysoko na politické agendě, jako je udržitelnost, informační společnost ale také významné objevy v základním vědeckém výzkumu. Dnešní eh, konference je tlumočena do 11 různých jazyků a také je přenášena živě na internetu. To znamená, že ty informace určitě nezůstanou jenom v této místnosti. Letošní téma se týká eh, vlastně té souhry životního prostředí a hospodářské konkurenceschopnosti. Jak lze tyto dvě věci vyvážit v Evropě i ve světě? E, jedná se o priority, které stojí v protikladu nebo se mohou navzájem posilovat. Otázka udržitelnosti a klimatických změn jsou, e, je velice důležitá. OSN e, momentálně ve Varšavě pořádá konferenci o změnách klimatu. Diskutuje se hodně i o extrémních povětrnostních podmínkách, jako nedávný ničivý tajfun na Filipínách. Hovoří se o tom, zda to souvisí s klimatickými změnami. Vliv činnosti e, člověka se stále více projevuje na změnách klimatu a mezivládní e, panel pro klimatické změny toto nedávno potvrdil ve, i ve zprávě, která byla v tomto parlamentu představena minulý týden ve spolupráci se STOA. Evropská unie se snaží ukázat, že existuje i alternativní a udržitelnější cesta. Například EU e, vede mezinárodní úsilí v boji s klimatickými změnami a snaží se angažovat ve strategii pro zajištění e, udržitelného a efektivního využívání vodních zdrojů. Také se podnikly v Evropě kroky na změnu energetických systémů směrem k energetické účinnosti, eh, využívání eh, obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020. To sebou, sebou samozřejmě nese i určité náklady, ale zároveň je to příležitost pro inovace, pro tzv. čisté technologie a pro tvorbu kvalifikovaných pracovních míst. Ekologická ekonomika je jádrem strategie EU 2020. Snahou je dosáhnout inkluzivního a udržitelného růstu do roku 2020. To se měří různými ukazateli, jako je například eh, zaměstnanost, eh, věda a výzkum, eh, sociální inkluze, energetika a podobně. A všechny tyto otázky ukazatelů se budou ještě dále diskutovat. Nicméně samozřejmě jsme v prostředí finanční a hospodářské krize. A někdy některé politiky jsou nedostatečně ambiciozní, takže ty výsledky jsou leskdy spíše zklamáním. A dopady hospodářské krize stále ještě mnohé členské státy pociťují. To mělo dramatické důsledky pro mnohé evropské občany. Některé vlády bojují s vysokou zadlužeností a nezaměstnanost dosahuje děsivých čísel, zvláště mezi mladými lidmi a je tedy eh, těžké eh, najít nějaké dostatečné investice do dalšího rozvoje. Eh, popírání klimatických změn to je věc, která se také objevuje i přes vědecké důkazy. Také tady jsou obvinění z ovlivňování určitými nátlakovými skupinami v některých odvětvích je tady prostě snaha o snížení sociálních a environmentálních standardů. Je tedy zelený nebo ekologický růst slučitelný s tím, aby Evropa si zajistila silné postavení svého průmyslu, aby byl tento průmysl konkurenceschopný, vytvářel pracovní místa? V tomto dilematu může si Evropa dovolit, že by se zaměřila na eh, krátkodobé hospodářské cíle místo na dlouhodobou udržitelnost jak zapojit naše celosvětové partnery do mm, přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství, jaké nástroje máme k dispozici. My tady máme řadu eh, předních eh, řečníků, kteří by nám měli pomoci řešit některé tyto eh, důležité otázky. Já bych vás všechny chtěl přivítat na této výroční přednášce STOA. Vítám i ty, kteří se účastní na dálku prostřednictvím internetového přenosu. Samozřejmě dopady na životní prostředí souvisí i s tématem dnešní přednášky udržitelná udržitelnost. Lidé eh, tedy dnes nemusí vlastně cestovat eh, do Bruselu, aby se seznámili s těmito poznatky, mohou nás sledovat na eh, webu, což pochopitelně také snižuje negativní vliv na životní prostředí. Dokonce přes internet je možné po, posílat i vzkazy tomuto panelu přes Twitter. Nyní dovolte, abych představil jednotlivé řečníky. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Vlasákovi, našemu kolegovi a místopředsedovi Evropského parlamentu, který zodpovídá za STOA, za to, že tedy nám dnes poslal video eh, eh, pozdrav, protože bohužel se nebude moci zúčastnit. Budeme diskutovat o důležitém tématu dnešního světa, jak postupovat k udržitelnosti, ale zároveň, zároveň zajistit tvorbu nových pracovních míst. Takže po tomto videu o pana Vlasáka vystoupí pan Ismail Serageldin, který je ředitelem Alexandrijské knihovny a bude hovořit o ekologicky a sociálně udržitelném rozvoji. On se zabýval těmito Eh, otázkami a bude se zaměřovat na nové myšlení, nová opatření, nové politiky. Ismail Seragildin je přesvědčen, že potřebujeme zásadnější změny v hospodářské analýze a po změny při tvorbě našich politik se zaměřením na udržitelnost. Po profesoru Seragildinovi vystoupí, nebo si vyslechneme zase přes video Achima Steinera, který je výkonným ředitelem Eh, programu pro životní prostředí OSN, UNEP, a působí při eh, generálním sekretariátu OSN. Bude hovořit o globální udržitelnosti a o významu obnovitelných zdrojů energií. UNEP se snaží podpořit udržitelnost eh, prostřednictvím mm, péče o životní prostředí udržitelným způsobem. Dalším řečníkem bude paní Monika Kircher, která je generální ředitelkou firmy Infineon Technologies Rakousko, což je firma, která vyrábí mikročipy pro k využití v oblasti mobility, bezpečnosti a také se zaměřují na udržitelnou výrobu. Její firma Infineon Technologies Austria klade důraz na společenskou odpovědnost podniku a na ekologickou udržitelnost. A získala si za to i mnoha ocenění. Monika Kircher a její mezinárodní tým eh, nastolují celosvětové trendy v této oblasti a snaží se zároveň i o maximální spokojenost zákazníků, kterým poskytují inovativní a vysoce kvalitní produkty. Dalším řečníkem bude profesor Hans Bruinings, což je výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, který bude hovořit o otázce eh, vlastně řízení změn eh, se zapojením sociálních partnerů, eh, technických aspektů prostřednictvím tzv. sociotechnických systémů. Konečně paní profesorka Anne Glover, která je eh, hlavní vědeckou poradkyní eh, předsedy Evropské komise, ta také přenese takové obecné úvahy a potom toho celé uzavře náš kolega, eh, místo předseda pan Rybik. Je tady také přítomen Malcolm Harbour, náš kolega poslanec a místo předseda bude moderovat tuto debatu, on má mnohé zkušenosti a On eh, vlastně je zvyklý eh, moderovat tyto přednášky, činí tak posledních 4-5 let. Takže eh, děkuji vám a předám slovo Malcolmovi. Takže Malcolme, máte slovo. Děkuji, Antonio. Děkuji tobě i celému týmu za to, že jste tady schromáždili tak významné řečníky dnes odpoledne a nebudou tady dlouho zdržovat. Možná jenom pár věcí, já se budu snažit dohlížet na řečníky, aby nám nechali eh, čas i na závěrečné otázky a já tady eh, v případě, že budu mít pocit, že vás musím nějak popohnat, tak tak učím, ale snad to nebude třeba. Eh, ty eh, tištěné prezentace si můžete eh, vyzvednout v vchodu do sálu, buď nyní, nebo až budete odcházet, budeme také ty prezentace promítat tady na obrazovku. Ještě jedna důležitá věc, chtěl bych vás požádat, abyste si promysleli otázky. Samozřejmě je to obtížné, když je nás tady eh, hodně. Když předsedám nějakému výboru, tak vím, kdo je kdo. Ale my tady máme i takové um, formuláře na otázky, které potom uh, vybereme a uh, předáme kolegyni, která to tady bude trochu uh, organizovat. Takže rádi uh, si uh, tady pak přečteme vaše otázky prosím, abyste si případně také sami napsali, jakou otázku jste písemně položili, protože minule jsem tak někoho vyvolal a on mezi tím zapomněl, eh, jakou otázku vlastně napsal. Takže by bylo dobré si to nějak poznamenat. A také nám můžete otázky posílat přes Twitter. Možná někteří z vás už eh, tweetujete, vidíte tady ten eh, tweetový odkaz. Eh, a i tyto otázky zahrneme. Takže samozřejmě doufám, že to bude hodně interaktivní. Pak už jenom jedna věc, kterou jsem vám chtěl říci, a zvláště těm, kteří nás sledují na internetu. Máme tedy překlad do 11 jazyků a díky technologickým zázrakům můžete poslouchat ten překlad i na internetu ale eh, vidíte tady eh, v kabinách naše těžce pracující tlumočníky, ale jenom tady upřesním, že máme překlad do angličtiny, češtiny, maďarštiny, portugalštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny, holandštiny, eh, španělštiny, portugalštiny a řečtiny. Doufám, že jsem nikoho nevynechal, vypadá to, že ne. Takže všechny tyto jazyky tady můžete poslouchat. Takže to byla formální část a já nejprve nechám pustit tedy ten eh, video, eh, vzkaz od eh, místo předsedy Vlasáka, který by se měl už objevit. Ano, už to tady máme a necháme tedy Aldřicha Vlasáka promluvit, jestli budeme mít zvuk. Zatím nemáme zvuk. To se nám stalo se zvukem. Tak eh, pak ještě máme další, a eh, také tady jeden zkaz přes video, bylo by dobré, aby se to podařilo vyřešit. A principal question arose. How... V této diskuse se objevuje zásadní otázka, jak můžeme dosáhnout udržitelnosti a jak je možné zvrátit ty negativní změny v životním prostředí. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, co by místo předseda, který odpovídá za oddělení pro posuzování vědecko-technických, vědecko-technologických možností, z toho abych vás všechny chtěl přivítat v Evropském parlamentu na naší výroční přednášce oddělení STOA. Celosvětové životní prostředí eh, si je stále diskutováno v Evropském parlamentu. Například minulý týden uspořádalo oddělení STOA seminář, eh, který se soustředil na hodnotící zprávu mezi vládního panelu pro změny klimatu. A z této diskuse jsme vyvodili tuto otázku, jak můžeme dosáhnout udržitelnosti, jak můžeme zvrátit ty negativní změny v životním prostředí, o kterých eh, důrazně hovořila zpráva panelu IPCC a jak přitom zároveň můžeme uchovat svůj životní standard a zároveň zachovat konkurenceschopnost Evropy. Proč vám to všechno říkám? Protože právě dnešní diskuse nám může dát tu odpověď, kterou hledáme. A proto bych dnes chtěl s velkým potěšením přivítat všechny dnešní řečníky, prominentní akademiky a odborníky, kteří nás seznámí se svými názory o tom, jak usilovat, jak dosáhnout eh, udržitelnosti v oblasti životního prostředí a zároveň přitom vytvářet nová pracovní místa, nacházet nová odbytiště a také vytvářet nové průmyslové obory. Já se na to dívám, co by europoslanec a musím tedy říci, že tuto otázku je nutno reformulovat. Měli bychom se spíše ptát, jak má vypadat veřejná podpora výzkumu a inovací tak, aby efektivně přispívala udržitelnému rozvoji a vytváření pracovních míst. Je naprosto zásadní, abychom eh, při našem boji proti těm negativním environmentálním změnám dnes nepřivírali oči před dvěma věcmi. Za prvé musíme brát v úvahu eh, ekonomickou racionalitu a za druhé také musíme brát v úvahu význam průmyslu a eh, činnost v oblasti inovací. Mm, důležitost ekonomické racionality je naprosto jasná, když se podíváme na různé příklady veřejných dotací v oblasti fotovoltaiky. Zde došlo k tomu, že ekonomická racionalita byla zastíněna eh, úsilím eh, splnit všechny cíle, které byly stanoveny v oblasti obnovitelných zdrojů. A toto solární podnikání se rozšířilo a zvýšilo do tak velké míry, že v, řadě členských států jsou nyní ohroze, ohrožena pracovní místa v oblasti energeticky náročných průmyslových odvětví kvůli tomu, že došlo k nárůstu cen energie. No a když eh, eh, dovolte mi ještě uvést eh, další příklad. Já pocházím z České republiky a možná vás tedy nepřekvapí, že můj komentář nebo můj příklad se bude týkat automobilového průmyslu. V tomto odvětví je výzkum a inovace něčím zcela nepostradatelným, pokud si tento eh, obor má zachovat svou konkurenceschopnost a zároveň pokud, eh, pokud chtějí splnit eh, cíle v oblasti emisí. A já se odvážím říci, že tento názor sdílí do velké míry i legislátoři v Evropské unii a i ten průmysl sám o sobě. A i když někdy se jejich názory eh, liší, tak zatím je to eh, na průmyslu, co si vybere, na jakou oblast soustředí svůj výzkum. Eh, působil jsem co by zpravodaj ve výboru pro dopravu a mm, věnoval jsem se zprávě CARS 2020, akční plán pro konkurenceschopnost a udržitelnost automobilového průmyslu. A v této době, nebo přitom jsem se soustředil právě na toto téma. Jsem pevně přesvědčen, že pokud by eh, legisla, legislativa na úrovni EU chtěla omezovat tuto volbu, tuto svobodu volby, tak by to nakonec vedlo k nižšímu pokroku v oblasti technologií a vedlo, to, vedlo by to i k nižším eh, snižování emisí. Například, pokud bychom se snažili, aby všichni výrobci se zaměřili pouze například na vývoj aerodynamiky přední části vozidel, tak bychom je vlastně všechny soustředili pouze do jednoho úzkého oboru, do jedné úzké oblasti a omezili bychom finanční a intelektuální zdroje zdroje, které by se jinak mohly věnovat jiným oblastem a mohly by se věnovat inovacím třeba v oblasti pneumatik, motorů, převodových ústrojí anebo i e, aerodynamického uspůsobení zadní části vozidel. E, chci vám e, nastínit svůj názor, který je velice jednoduchý. Myslím si, že legislativa by měla připravovat legislativní akty a badatelé by měli bádat. Ještě předtím, než dám slovo místě předsedovi STOA, panu Malcolmu Harbrovi, který dnes moderuje tuto diskusi, chtěl bych vám ještě při této příležitosti všem poděkovat za vaši účast na této výroční přednášce. Myslím si, že vaše přítomnost dnes ukazuje váš chválihodný zájem o oblast zaměstnanosti i o oblast životního prostředí. Myslím si, že je velice dobré, že se zajímáte o tyto oblasti, protože jde o kvalitu života nás všech. Chtěl bych vám poděkovat za váš zájem a také vám děkuji za pozornost. Good. Well, thank you. Um, thank you to all. Děkujeme panu Oldřichu Vlasákovi za tento vzkaz za tento projev. A teď již otevíráme mm, soubor přednášek. Je mi velkou ctí, eh, že mohu pozvat eh, ředitele Alexandrijské knihovny, pana Ismaile Sera Geldina. Nejprve bych chtěla říci, že jsem velice rád, že se nám podařilo pozvat ho do Bruselu. Já jsem se s ním setkala před pár lety v Japonsku a když se podíváte na jeho životopis, tak uvidíte, že to je opravdu uznávaný, renomovaný, celosvětově uznávaný o renomovaný eh, badatel, který působí v celé řadě zemích a jsem velice rád, že po e, několika letech jste opět v Bruselu a jsem velice rád, že jste můžete vystoupit. Děkuji. Chtěl bych vám poděkovat, pane předsedo. Ještě čekám, až mi připraví prezentaci. Nevím, zda ji mohu také já sám sledovat na nějaké obrazovce. Výborně. Vážené dámy, vážení pánové, budu hovořit o vývoji, který je v souladu s životním prostředím i v souladu a který je také udržitelný sociálně. Čili zde vidíte můj úvod. Dnes se používá hlavně HDP, co by ukazatel, ale musíme ještě najít něco dalšího, musíme najít něco navíc. Tak já budu hovořit o tom, ta udržitelnost je, je něco, co máme chápat jako příležitost. Máme, eh, budu hovořit o tom také, že lidé budou nakonec žít lépe. Budu se také věnovat otázce složitosti a proč tomu, proč teď a proč v Evropě. Co se týče HDP, tak celkově mm, panuje taková určitá nespokojenost, že HDP nestačí na um, různé posuzování. Stiglitzen a Fitusy se zabývají právě HDP a ve své odborné literatuře um, upozorní na všechny slabé stránky tohoto ukazatele, a o kterých také víme. Uh, takže se také objevují různé ukazatele, například měř, ukazatel spokojenosti, ukazatel národní spokojenosti, to už je vlastně ukazatel, který už existuje asi 20 let, ale zatím se ještě příliš nerozšířil do jiných zemí zima. Potom třeba ve Spojeném království mají vlastně speciální národní účty pro spokojenost, nebo které zkoumají spokojenost, ale možná takový eh, ukazatel, který zatím ještě začal úplně nejdále, je Eh, ukazatel lidského rozvoje UNDP ukazuje, zahrnuje například eh, zdravotnictví a tak dále. A také tam nyní je i ukazatel nerovnosti, protože nerovnost je dost důležité, ukazuje, jak jsou eh, spokojeni jednotliví členové společnosti. Když tento ukazatel byl zaveden, tak vlastně došlo k tomu, že došlo k poklesu těchto ukazatelů právě kvůli tomu, že existuje nerovnost. Například v roce 2012 došlo ke snížení o 12 eh, byl to vlastně ukazatel USA, kde se, když se tedy tento ukazatel ještě upravil o to, zda existuje nerovnost, tak vlastně došlo ke snížení toho ukazatele o 12%. Takže to je také jedno, jedna z věcí, která to, to zlepšují. Uh, také by se to do toho mělo za, započítávat i eh, ekologická situace, životní prostředí. Pokud se podíváme na to, jak eh, Světový fond. Eh, čili pokud se na to podíváme, tak co to znamená? Čím jste, nebo pokud jste bohatý, tak můžete mít také zároveň i velký ekologický otisk. O tom už také víme, ale zatím ještě z toho nevyplynuly mm, pokyny pro další e, politické jednání. Takže ukazuje to, že žádný z těchto ukazatelů nás vlastně nevede k udržitelnosti. Potřebujeme tedy mm, nějaký nový způsob myšlení. Jaké jsou tedy tyto nové první kroky v naší, na naší cestě? Za prvé hovoříme o určitých národních účtech e, v oblasti životního prostředí. V roce 1993, když jsem byl předsedou eh, Světové banky, tak jsme se snažili jaksi ozelenit eh, národní účty. Proč je to tak důležité? Ať už tomu věříte nebo ne, ehm, les na stojato, živý les se vlastně počítá jako nula pokud se v HDP, pokud se ten les pokácí, tak se to projeví pozitivně v HDP. A co si z toho nakonec, jaký, to, jaký signál to vysílá? Eh, my jsme chtěli tyto národní účty ozelenit. Eh, zkoumáme vlastně fyzické dopady toho, co se děje. Dále, jaký to má dopad na zdraví a produkci. Možná, že pokud jste nastoupili, na, nedávno navštívili Čínu, tak dobře víte, jak to tam vypadá eh, se znečištěním a jaký to má vztah eh, k ekonomice. A pak také ještě je zde dopad eh, životního prostředí v monetárních pojmech. Souvisí to také i s využíváním a nadměrným využíváním zdrojů a se, s, zhoršováním životního prostředí. Takže nakonec tam máme tyto ekologické národní účty, které eh, říkají, že třeba to, že, eh, že když zničíte nějaký les nebo když pokácíte les, tak se třeba snáze v té krajině projeví záplavy. Myslíme si, že toto by se tedy mělo stát součástí politického rozhodování ve všech zemích. Mm, ve Spojeném království se hovoří o změnách Eh, máme za takový příklad Mexiko 1985, začaly s 22% procenty hrubých domácích investic, tak to vypadá velice dobře, ta ekonomická situace vypadá fun- funkčně, ale pokud eh, tam ještě přidáme znehodnocení, tak je to 12%, pokud tam ještě přidáme z eh, plenění přírodních zdrojů, tak je to pět. A nakonec vlastně, eh, když tam započítáme i znečištění a eh, zhoršení životního prostředí, tak dojdeme k číslu minus dvě. Dále jsme provedli takový výpočet pro všechny země v Jižní Americe, období 67 až 91. Opět jsme to všechno upravili podle těch nových ukazatelů a došli jsme ke zcela novým číslům. A vidíme, že zde se vlastně mm, ukazují mm, věci, které eh, spochybňují tu konvenční ekonomiku. Vidíme, že konvenční ekonomové by řekli, že tyto dva body jsou vlastně shodné, ale jde o to, že v jednom je to plus 7,5% a v druhém je to minus 1,5%. Takže nakonec je tam dost velký bodový rozdíl. Otázkou je tedy, jak důvěryhodná je tato křivka. Byl to příklad z, z, pro zemi z Jižní Ameriky a Karibiku za určité období, takže my jsme pak ještě udělali takovou e, křivku pro všechny země světa. A překvapivé já vám ukážu dvě takové velice překvapivé části této křivky, to je těch 7,5 a minus 1,5 Pokud se podíváme na 80. léta nebo na rok 85, tak uvidíme, že východní Asie se vlastně mm, jde nahoru a naopak oblast sub, eh, subsaharské Afriky se eh, velice eh, se vlastně poklesla. Mm, jsou to tedy věci, které konvenční ekonomika neukáže, které jak se skrývá. A my se domníváme, že to je dost závažná věc, která se musí řešit. Hovoříme tedy o tom, že je zapotřebí, aby ty národní účty obrážely i o um, situaci v ekologii a v životním prostředí. Je to velice důležitý ukazatel. Pokud usilujeme o udržitelnost, měli bychom usilovat o ty opravdové úspory a to pokaždé. A pokud se podíváme pouze na hrubé domácí investice, co by součást HDP, tak to vlastně může maskovat, může to, zach, eh, může to um, Eh, skrývat určité věci. co se týče udržitelného rozvoje, tak vycházím z definice komise Brutland. Je to rozvoj, který eh, plní všechny potřeby těch stávajících generací, aniž by zároveň oslabil schopnost těch budoucích generací, aby eh, uspokojili své potřeby. Jenže dnes je to tak, že někteří, když se díváme na mm, určité rozměry, které jsme rozdělili na tři části, ekonomické, sociální a další, tak eh, to nebylo příliš uspokojivé. Takže jsme se rozhodli eh, upravit tu definici. Udržitelnost je dát budoucím generacím minimálně tolik, opor, minimálně tolik příležitostí, jako jsme měli my, pokud ne více. Myslíme si, že to je taková použitelná definice a můžeme tam ještě přidat vlastně kapitál na hlavu, kapitál na osobu. Pokud bude můj potomek mít eh, více eh, kapitálu, bude moci využívat více služeb a zboží. Jak to tady pracuje? Když se vrátím zpátky k ekonomické udržitelnosti, sociální udržitelnosti a environmentální udržitelnosti, tak zjistíme, že ta ekonomická udržitelnost to je vlastně kapitál, který je vytvořený člověkem. Eh, environmentální udržitelnost tam jde o ochranu přírodního kapitálu a sociální udržitelnost to je lidský kapitál a sociální kapitál, tam patří třeba i vzdělávání, zdravotnictví. A jde také o všechno, vlastně všechno, co vytváří důvěru a co drží lidstvo pohromadě. Mm, pak to jsou všechny mm, lidský kapitál, to jsou, to jsou lidé, mm, komunita. A my chceme, aby, pokud chceme měřit udržitelnost, tak chceme, aby tyto čtyři druhy kapitálu se zvyšovaly, všechny čtyři, aby se zvyšovaly na osobu během času. Víme, že ten mix, ten poměr mezi nimi se možná bude trochu měnit, eh, pokud se v Zambii bude mm, třeba více těžit měď, tak eh, by měly finance dávat třeba na vzdělávání místních děvčat. Pokud si však eh, představíme, nejde vlastně, aby ani, ani jedna z těch částí byla úplně nula. Takže jsou, částečně se prolínají, částečně se mohou nahrazovat. Takže se nad tím musíme zamyslet ještě podrobněji. Je to možné? Ano, podařilo se nám to. Udělali jsme takový vypočet pro 300 zemí, brzy vám ukážu výsledky a říkáme tomu uh, účty blahobytu. Začali jsme s právou v roce 95, která se nazývala Monitoring eh, Environmental Progress, monitorování environmentálního pokroku, kterou jsme um, zveřejnili v rámci Světové banky. Zde jsou výsledky. Eh, kdo, mm, vývozci surovin, další rozvojové země. Červená je lidský a sociální kapitál, modrý to je ekonomický kapitál. Zde vidíme, že Ekonomové stále usilují o vylepšování toho modré, té modré části toho koláče, což je vlastně pouze třeba 20% a zcela ignorují ty další části toho koláčového grafu. Dále pro Rio plus 20 jsme ještě tento e, výpočet rozšířili pro další země, trošku jsme upravili tu, metod, tu metodiku, ale vlastně je to stále stejné, to číslo těch produkovaných statků je 21% zhruba eh, téměř 80%, ale právě pochází od lidských zdrojů a přírodního kapitálu. Takže bychom neměli nechat, aby vlastně ta modrá část zničila tu červenou a zelenou, které jsou mnohem důležitější. Také jsme stavili eh, takovou tabulku pořadí a viděli jste, kde byla Belgie, viděli jste, kde byl Egypt. Ehm, je zde příručka nebo kniha Social Capital, na které spolupracovali různí význační odborníci, někteří z nich také nositelé nebo vecany. Chtěl bych ještě všechny ujistit, že eh, ten dobrý postup znamená, že lidé budou žít lépe, nikoli hůře. A teď mi ještě nebudeme se tedy eh, debatovat o dalších podrobnostech, protože nemáme tolik času, ale chtěl bych říci, že je důležité, že s udržitelným vývojem nebudou lidé eh, žít hůře, ale lépe. Teď se podívejme ještě na příjmy a na zdraví. Eh, obecně platí, že lidé by měli žít déle. Víme, že ta křivka není eh, rovná, je to vlastně, mm, je to křivka, je to tedy křivka, která se různě pohybuje. Zde vycházíme z 50. let, 60. let a tak dále. A vidíme, že dole vychází ta křivka z nuly, 20 tisíc dolarů, mm, všechny ty údaje jsou v dolarech a vidíme, že úplně nejvě, pardon, nejvě, nej, nejlepší je 20 tisíc dolarů. A platí zde, že pokud se podíváte, jak ta křivka se pohybuje během let, tak vidíme, že vlastně ta um, ty křivky postupně se narovnávají v, tom, v té první části. Takže ať i když máme v dispozici stejný počet nebo stejné množství zdrojů, tak se nám daří zlepšit politiku, eh, protože hledáme jiné ukazatele, například eh, zdraví eh, matek, když chceme zlepšit čísla kojenecké umrtnosti a tak dále, když chceme třeba zlepšovat výživu. A také se můžete ptát, co se stane, když se pokusíme stejné informace ehm, aplikovat na jinou část křivky, uvidíme zde, že vlastně zde je multiplikační efekt osmkrát větší, co, co lze. Vlastně máme zde stejný výsledek, eh, ale osmkrát větší příjem. Teď možná mi řeknete, to je zajímavé, ale v dnešní době situace je velice složitá, velice chaotická. Můžeme opravdu vypracovat takové analytické nástroje, které se dokážou vyrovnat i s tou složitostí eh, stávajícího světa? A já odpovídám, že ano. A už jsme na tom eh, začali pracovat. Můžeme se podívat třeba na to, jak, jak eh, geometrie, kterou používáme pro architekturu, je složitá, ale není to tak, protože Eh, potřebujeme takovou novou geometrii pro život, pro přírodu. Mm, musíme zachránit eh, krásu přírody, krásu květin. Musíme využít eh, ty jednoduché Ehm, geometrie musíme je aplikovat na přírodu. První, kteří, eh, kterým se to povedlo, byli umělci, jejichž krásné obrazy vidíte, ale také se ukázalo, že se můžeme dívat na různé konkrétní věci, třeba na trh, akciový trh, který je velice těžko předvídatelný, tak tam vlastně nacházíme určité podobnosti. Pokud se podíváme třeba na fluktuaci, jak, jaká tam panuje, tak ten graf vypadá podobně, ať už to jsou dny, týdny, hodiny nebo měsíce, tak ten vzorec je tam vlastně stále podobný. A to tedy se vyžaduje jinou geometrii, než jakou jsme používali dříve. Takovou tu geometrii. Všechny, všechny tyto věci mají potom také i třeba velké dopady na eh, to, na eh, proudění plynu, na vytváření sněhových vloček, na pobřežní erozi, organické konstrukty. V poslední době třeba zkoumáme i e, sítě neuronů. To jsou všechno věci, na které můžeme uplatňovat tyto nové metody. Potřebujeme nový způsob myšlení ale teď jsme vlastně teprve začali. Objevuje se tedy otázka, proč eh, právě teď a proč právě v Evropě. Myslím si, že je spravedlivé říci, že teď nazrál čas na eh, opravdovou eh, radikální změnu v tom celém ekonomickém myšlení. Už jsem hovořil na začátku své přednášky kam se teď pokusím vrátit, že Stiglitzen a Fitusy zkoumali HDP. Dva z nich jsou mimochodem nositelé Nobelovy ceny a Krugman zase vychází z šikákské školy a naprosto nesouhlasí s tím, jak vypadají ty programy úspodnosti v Evropě. Stiglitz se také věnuje globalizaci a je dost zajímavé, také zde byl jeden článek a dva, dvě kníry dvě knihy z eh, indických odborníků. Person supporting globalization. Bagváty, který eh, vlastně hájí globalizaci a obchod, eh, on a Alan Panagaretta mm, napsali knihu Why Growth Matters – nejprve, kde eh, tvrdí tedy nejprve jde o růst a pak o blaho. A Maria Tiasen a Jean Dreze tvrdí pravý opak. Když se podíváte na indický růst 8%, tak to ve skutečnosti není pravda. Jsou tam všelijaké rozpory. Parta eh, Daskupta uh, kritizoval obojí. Říkal, že někde se hovoří o růstu a přitom Indie budou mít 500 milionů lidé, lidí a bude muset eh, uživit, jak eh, vzhledem k eh, množství zdrojů, které mají. Takže toto všechno se diskutuje. Ekonomie je připravena na změnu a Evropa je připravena na změnu. Mně se líbí tento obrázek, kde se říká, že pesimista by řekl, že sklenice je na poloprázdná, optimista by řekl něco naivního a otravného, jako já. Ale můžeme to udělat, dělat jinak. Evropané také říkají, že se jim ty staré, staromódní politiky nelíbí a že je čas na změnu. E, změna ale nenastane snadno. Akceptování nových technik měření a interpretace bude znamenat změnu paradigmatu. Když se na to podívat, podíváte na tento obrázek, toto bylo paradigma, jak svět vypadal v minulosti a toto je naše paradigma. Došlo k obrovskému pokroku, větší blaho pro všechny, ale um, pokusme se tedy něco udělat pro všechny děti světa a pro celý svět. Děkuji vám. Děkuji za tuto velice stimulující diskusy. Eh, eh, v další zajímavosti teprve přijdou. Ehm, děkuji vám a na to, to, navážeme na to ještě později. Nyní tady máme video mm, prezentaci Achima Steinera, který je ředitelem eh, životního programu pro OSN a bude velice zajímavé vyslechnout eh, jeho eh, názory. Doufejme, že to bude fungovat. Eh, vaše excelence, vážení poslanci, dámy a pánové, mm, panelisté, děkuji, že jste mi dali možnost um, vstoupit do této diskuse na téma eh, udržitelnosti a eh, ekonomiky pro, nebo ekonomie pro globální životní prostředí. Domnívám se, že u OSN a mm, program pro životní prostředí OSN eh, vám může přinést některé zajímavé poznatky. Přechod k zelené ekonomice, kterou částečně um, podpořila i publikace o zelené ekonomice před několika lety. Od té doby um, došlo k značnému pokroku. Státy, včetně hm, hlav státu a vlád, i lídři v soukromém sektoru i občanská společnost stále, se stále více uvědomí, že ten narrativ udržitelného rozvoje, přechod k zelené ekonomice znamená mnohem, mnoho nových přístupů, jak ten pokrok urychlit. V Evropě znáte ty základní principy, ale já bych se chtěl zamyslet nad tím, proč ta globální diskuse o přechodu k zelené ekonomice je tak důležitá. Nejenom, že jsme konfrontováni s výzvami změn klimatu, ale také mm, v širším kontextu řízení zdrojů čelíme mnoha výzvám, které budou ovlivňovat naši ekonomiku a jsou tak mají také dramatický vliv na Mm, vlastně podporu života na planetě. V 21. století bude na planetě žít 10 miliard lidí a ekonomiky budou muset fungovat tak, aby spotřebitelé a producenti spolu spolupracovali. E, udržitelná spotřeba bude znamenat takovou základní um, základní cíl, aby planeta mohla fungovat po více generací. Evropská eh, nebo práce Evropy na zelené ekonomice eh, se týká jednak ekonomické perspektivy, toho, co bylo dokumentováno za 100-150 let, co se týče ekologických změn eh, na planetě a také budoucnost naší planety, biosféra, ekologie. To jsou vlastně základy, mm, díky kterým začínáme chápat, co se musí měnit, co musí vydržet mm, jednání v parlamentech, v kabinetech, v politické diskuse se často, jsou často redukovány na pouze na ekonomickou analýzu. A, ale ekologická dimenze eh, v podstatě nabývá na významu a eh, začíná mít i ekonomickou interpretaci. Nesnižuje to možn- počet možností, které máme. Některé jsou ekonomické, některé vyplývají ze základů jejich principů udržitelnosti, ale snaží se přikládat i ekonomickou hodnotu mnoha službám, které vlastně příroda poskytuje zdánlivě zdarma, co se týče tradičních ekonomických měřítek, ale také co se týče příležitostí nákladů na příležitosti, hmm, e, pokud tyto e, věci již nebudou v budoucnu k dispozici. Klimatické změny um, vlastně to částečně ilustrovaly, ale ne, nejenom tato, tato perspektiva vlastně ukázala, že um, nedostatek zdrojů bude určovat možnost ekonomik fungovat a také to, jak celé, celý průmysl a sektory budou fungovat v budoucnu. Zde v Nairobi Mezinárodní panel pro přírodní zdroje zasedá s a tento panel také podporuje Evropská komise a snaží se mm, definovat nejlepší praxi, kterou můžeme mobilizovat, co se týče implikací mm, dostupnosti zdrojů pro naši planetu v příštích desetiletí. Panel vypr- se zabýval tématem decouplingu, ale také dostupnosti půdy, mm, přírodních zdrojů, kovů a podobně a zdůrazňuje potřebu efektivního využívání zdrojů. Mm, efektivita využívání zdrojů, přechod k zelené ekonomice, všechno toto jsou části diskuse, která určuje debatu o držitelném rozvoji na celém světě. Eh, ekologická civilizace, ať jsou to drobné státy, které jsou konfrontovány perspektivou eh, toho, že přijdou o území, na kterém žili tisíce let, ehm, nedostatky v mm, dodavatelském řetězci, problémy s vodou, dostupnost mm, přírodních zdrojů a podobně, kovů. Jak bude ten přechod na zelenou ekonomiku fungovat? Jak můžeme tedy udržet udržitelnost? je několik základních principů, které budou i předmětem vašich diskusí. Především ekonomie není přírodní věda, ale společenská. E, trhy fungují, ale nikoli podle e, zákonů přírody. Naše e, společnost je určována prioritami, které si určujeme. Můžeme nadále dotovat fosilní paliva, ale když budeme dotovat rozvoj eh, obnovitelných zdrojů 60-70 miliony, to jsou všechno možnosti volby, které máme. V mnoha rozvojech zemích eh, je stále přístup k elektřině nedostupným snem a mnozí by argumentovali ve prospěch levnější elektřiny. Zde v Keni, kde má centrálu OSN, eh, je propagována Mm, investice do obnovitelných zdrojů energie. 90% nové infrastruktury je v obnovitelném sektoru. Geotermální e, zdroje, tam jsou velké rezervy, větrná energie, fotovoltaika. Obnovitelná energie, to je e, Mm, zajímavý příklad, jak pochopit, jak vlády, jak vyjádření demokratické volby mohou vysílat signály ekonomice a soukromý sektor, výrobci, finančníci se mohou mm, orientovat jiným směrem. Ekonomika obnovitelných, obnovitelné energie je jiná, než byla před, dnes, než byla před deseti lety. Uh, a vysvětluje to, proč v roce 2020 bylo více investic do obnovitelných zdrojů, infrastruktury, než do um, ropy a plynu. Takže přechod k zelené ekonomice může fungovat, ale musí to být vědecky podložené dlouhodobými mm, předpověďmi. A také se musíme podívat na interface mezi jednotlivými politikami a fungováním trhu. Pokud finance budou následovat ekonomiku zelené, zelené ekonomiky, tak se musíme zaměřit na signály finančním trhům, jak je upravit. To je jedním z základních hledisek naší práce, protože ve světě je spousta peněz, ale e, nyní ty peníze často nejdou na přechod k zelené ekonomice, ale jsou investovány z mnoha důvodů jinde vzhledem k špatným signálům, kteří, které dostávají investoři. A proto se spíše řídí praktikami minulosti než příležitostmi v budoucnu. E, nemůžeme ovšem v 21. století e, ekonomiku reformovat jenom podle klimatických změn. Musíme zohlednit diverzitu, e, dynamiky v nových ekonomikách, musíme rozšířit koncepci Eh, tohoto přechodu možná mm, jiné priority má Brazílie nebo Čína než USA například, nebo stát jako Itálie, Německo nebo Dánsko. Když připravujeme zprávu o zelené ekonomice, tak jsme tam našli obrovské množství cest, jak dospět k zelené ekonomice. To se můžeme poučit od Evropy. Evropa jde příkladem, co se týče vlastně dopravy, řízení měst, eh, eh, odpadové hospodářství a podobně. Spousta dalších sektorů, které jsou důležité pro přechod zelené ekonomice. Doufám, že STOA bude i nadále podporovat tuto důvěru v technologii, v, ekonomiku, v ekonomii, která nám umožní tohoto přechodu dosáhnout. Jinak svět bude směřovat k, ke stále více zatížené planetě a nejisté budoucnosti, kde bude rizika paralizovat investice, což je pravý opak toho, co potřebujeme v době, kdy ten přechod musí přinést nejenom růst, ale také zaměstnanost, příležitosti, živobytí. Tak bude e, posuzováno budoucí fungování a také e, životaschopnost ekonomických politik ehm, musí do, Doufejme, že Evropa bude i nadále eh, se dívat na eh, naši práci v OSN, kdy se snažíme globálně přistupovat k tomuto přechodu. Hmm, a snažíme se, abychom nevnímali svět pouze jako konkurenci států, které si spolu konkurují. Děkuji eh, ještě jednou za pozvání a za možnost účastnit se tohoto panelu. Good. Well, that was very clear and I... Tak to bylo velice jasná informace, která dobře doplnila to, co říkal Ismail Seragelden. Pokud bychom měli nějaké otázky, určitě si můžeme najít e-mailovou adresu na Achima Steinera. Teď tedy přejdeme k další prezentaci a já jsem zase velice rád, že mohu uvést eh, Moniku Kircher, která je generální ředitelkou Infineon Technologies v Rakousku. A ona také má prezentaci, která tady za chvilku bude, takže jenom je třeba je přehodit, už je to připravené a já vám tady velice rád uděluji slovo. Děkuji mnohokrát za pozvání. Teď tedy přejdeme ke konkrétnímu příkladu soukromé firmy, jak tedy naše firma se snaží o to, aby hospodářství Eh, působilo i ve prospěch globálního životního prostředí, tím, že vytváříme pracovní místa s ohledem na globální ekologickou konkurenceschopnost. Nejprve bych zmínila takové, eh, takových šest klíčových technologií v Evropě. Evropská komise rozhodla, že je šest klíčových technologií, které budou zásadní pro budoucnost konkurenceschopnosti Evropy. My tedy teď stojíme v popředí technologického rozvoje u těchto technologií, ale je třeba je nadále podporovat a rozvíjet, abychom si zachovali konkurenceschopnost na celosvětové úrovni. Naše firma eh, spadá do té první kategorie mikro a nanoelektronika, ale také se hodně zapojujeme do pokročilých materiálů, pokročilých výrobních systémů. Proč tyto technologie jsou eh, klíčové? jsou klíčové proto, že vlastně umožňují dalším odvětvím rozvíjet se z hlediska produktivity a inovací. Pokud se podíváte na spodní část eh, pyramidy, není to tady egyptská pyramida tentokrát, eh, tak vidíte dole polovodiče, které vlastně představují zhruba 298 miliard, vlastně pěti, násobují elektroniku a představují 20 až 100 možné znásobení v eh, automobilovém a zdravotním průmyslu. To znamená, 70 až 80 veškerých inovací v automobilovém průmyslu za poslední desetiletí přímo závisí na elektronice. To znamená, když se na to podíváme zase obráceně, pokud tato technologie by neexistovala v Evropě, pak by konkurenceschopnost z hlediska produktivity i inovací v automobilovém průmyslu notně poklesla. Co tedy tato inovace lacking one foil, no problem. Tak chybí mi tady jeden slide, ale snad to nebude vadit. Takže co tady tato rychlost inovace znamená, když to porovnáme v jednotlivých odvětvích? Například počet tranzistorů, mikroelektronických čipů, tranzistorů na čipu, ten se zdvojnásobuje každých 18 měsíců. Eh, dochází k neustálému zmenšování, a nebo se také může říct, že výkonnost čipů eh, každých 18 měsíců se zdvojnásobuje, eh, například na vašich mobilních telefonech. Dnes máte eh, stejný výkon, jaký mělo první vesmírné středisko pro přistání na měsíci. To je takové srovnání. Další srovnání je například letecký průmysl kdyby se rozvíjel stejně rychle e, jako inovace v oblasti polovodičů v posledních 30 letech, pak by Boeing 767 stál jenom 500 dolarů. A e, byl by vlastně, e, nebo by obletěl planetu za 20 minut, ale potřebujete na to samozřejmě vhodné palivo. Takže to je jenom, abych ilustrovala eh, rychlost inovací v elektronickém průmyslu. Proč potřebujeme eh, polovodičové a mikroelektronické eh, čipy v nadcházejících desetiletích? Například elektrifikace motorů znamená zvýšení požadavků nabídku nebo poptávky po vysoce výkonných polovodičích, protože jejich množství v těch autech je dvojnásobné oproti autům, tak jak jsme je znali posledních deset let. U obnovitelných zdrojů solární energie potřebuje také hodně mikroelektroniky, nejen proto, aby vůbec fungovala, ale také, aby fungovala eh, ekonomicky smysluplným způsobem. Dále vysoká eh, účinnost. má má tady obrázek eh, serverů eh, Facebooku. Vidíte, že tam skutečně jsou veliké objemy dat, což sebou nese velké náklady na elektřinu a také tedy se spotřebovává větší elektronika. V, Singapuru Světové hospodářské formu před několika dny prohlásilo, že energie bude klíčovým tématem, jestliže se světové hospodářství v nadcházejících desetiletích eh, eh, bude rozvíjet eh, stejným tempem a bude vlastně na tomto záviset i úspěch toho hospodářství. Proto se musíme zaměřit na následující oblasti energetická účinnost, mobilita, bezpečnost. A tyto tři témata spolu navzájem souvisejí. Například, pokud jde o mobilitu, čidla, která používáte v autech, například eh, čidlo tlaku v pneumatice, zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, bezpečí toho auta protože vás včas varuje v případě, že ten tlak v pneumatikách není e, správný a zabraňuje případným nehodám. Takže to je výrobek, který třeba e, také rozvíjeme. A jsme vlastně, máme čelní, představení, e, čelní postavení na trhu v této oblasti. Takže to se týká jak mobility, tak bezpečnosti. Nebo mobilní laptopy, Osobní identifikace se zase týká bezpečnosti a bude stále důležitější. A, takže skutečně vidíte, že tyto tři oblasti mezi sebou jsou hodně propojeny. Já bych se dnes chtěla soustředit hlavně na tu energetickou účinnost, protože za to právě Infineon eh, odpovídá. Nevím, jestli ta baterie tady v tom ovladači je úplně nejnovější. Takže máme svou strategii a rozhodli jsme se, že se budeme snažit eh, být konkurenceschopní udržitelným způsobem v nadcházejících desetiletích. A proto potřebujeme těchto pět oblastí konkurenceschopnosti. Eh, musíme se na těchto pět oblastí soustředit. Je to energetická účinnost sama o sobě, dále je to vůči postavení v oblasti inovací, to je v jádru všeho, dále eh, skvělé kvality lidí, eh, je, jsou to schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje, napravo a také excelence v oblasti kvality a operativy. Takže to jsou takové mm, oblasti, jejichž propojením si zajistíme konkurenceschopnosti, eh, konkurenceschopnost v Evropě. Například tedy energetická účinnost. Okay. Okay, let's do it like that. You'll have the files later on. Tak některé ty slajdy tam nejsou, ale tu prezentaci budete mít v písemné podobě. V roce 2003 Evropská komise zveřejnila zelenou knihu o energetické účinnosti a my jsme tehdy připravili určité příklady toho, jak mikroelektronika může zlepšit energetickou účinnost v různých aplikacích. A zjistili jsme, že například u eh, dodávek energie obecně až 40 úspor může být dosaženo použitím nejnovější technologie. 40 energie se při tvorbě ztrátí jenom proto, že se nepoužívá ta nejnovější technologie. Osvětlení tam můžou být úspory 25 až 30 protože dnes se takovéto množství energie ztrácí kvůli um, nepoužívání um, posledních technologií a to platí i pro další aplikace, televizory a podobně. Takže netýká se to jen našich výrobků, které napomáhají energetické účinnosti, zlepšení souvisejících standardů, ale také my jako výrobní firma se o to snažíme. To vidíte tady ty čísla. My používáme zhruba 34 vody méně k výrobě stejného centimetru čtverečních polovodičových destiček ve srovnání s celosvětovým průměrem. V té výrobě používáme také o 44% méně energie a o 52% méně odpadu vytváříme. Takže my se eh, tedy snažíme o maximální eh, energetickou eh, účinnost u našich výrobků. Obecně to znamená, že eh, tím, že eh, tyto výrobky dáme k dispozici celosvětovému průmyslu, tak nakonec uspoříme 14,6 milionů tun CO2. A my pracujeme v rámci hodnotového řetězce, takže to nevyrábíme všechno sami to je důležité téma, které bychom neměli podceňovat. Velké podniky v Evropě musí tedy pracovat v rámci hodnotového řetězce. Například 560 milion eur našich eh, celkových nákupů bylo eh, investováno i do našich partnerů, malých a středních podniků v různých eh, Eh, regionech. Takže i to je projevem udržitelnosti, když velké firmy spolupracují s malými, eh, spolupracují s univerzitami a společně vytvářejí přidanou hodnotu třeba i v konkrétních regionech. My jsme o tom uh, už diskutovali s Polem Rubigem, možná by bylo dobré udělat v této oblasti nějaký výzkum, protože asi bychom měli se snažit vlastně ten hodnotový řetězec uh, vlastně v tomto smyslu rozšířit prostřednictvím té spolupráce podniků. Inovace. Tady se nejedná jenom o provádění výzkumů a e, registraci patentů. Je to vlastně dlouhodobá práce, my se tomu věnujeme sedm let, máme takový dobrý inovační systém, a dovolte, abych se soustředila eh, vlastně na ty na tu dole, kde se hovoří o aktivní řízení transferu. To znamená, že vy vlastně tu organizaci svou ve firmě posunete celou tak, aby bylo možné transferovat nové technologie, nové výrobky i k, do jiných firmám, partnerům, na jiná místa. Uh, a týká se to vlastně potom toho, že ta inovace přispěje i ke změnám organizace, ke změně sociální v té dané firmě. E, a my tedy e, se snažíme tuto inovaci dále rozšiřovat. Pak jsem hovořila o té excelenci nebo kvalitě lidí, to je také důležitá věc, protože samozřejmě naše pracovní síla je klíčová pro to, abychom mohli čelit nejrůznějším úkolům. a abychom se vyrovnali s novými možnostmi na světových trzích. Proto my přijímáme lidi z celého světa. Dnes u nás je lidi 55 národností eh, a působí třeba eh, i v Korutanech tady máte vlastně eh, z toho obrázky a jedná se tedy o takovou, takový uh, přístup, kdy se snažíme vychovávat vysoce kvalifikované vědce. Eh, to proto je ideální prostředí různých mezinárodních škol, mezinárodních výzkumných center, protože tam to velice ovlivňuje i kulturu těch pracovníků. Děkuji mnohokrát a omlouvám se za ty eh, technické problémy s prezentací. No, I think the technical problems are more on our side. So if necessary, we... Se omlouvám, protože to vypadá, že ty technické problémy jsou spíše tedy na naší straně. Uh, takže možná bychom to měli rozřešit nějakým takým klasičtějším způsobem, že bychom požádali, aby se někdo na to podíval, aby někdo přiložil ruku k dílu. No a teď tedy děkujeme Monice a chtěl bych ještě, předtím než se podíváme na poslední prezentaci, tak vám chci připomenout, že už zatím jste nám předali několik dotazů, ale můžeme ještě přijímat další dotazy, takže pokud se zatím nevyplnili tyto formuláře, tak eh, máte ještě možnost. Myslím si, že každý by měl mít k dispozici jeden formulář a mm, pokud eh, chcete doplnit dotaz a přidat ho nám, tak jenom svedněte ruku a někdo tam za vámi dojde a ten dotaz nám přinese. A teď už eh, s velkou radostí vítám pana Hance Broningse, výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí a poprosím ho o jeho prezentaci. Hanci, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokusím se použít eh, vaše technické prostředky. Pokud to nepůjde, pokud ty snímky mi nepůjdou posunout, tak požádám někoho, aby tedy se toho ujal. A velice bych ocenil, pokud bych mohl vidět ty, tu prezentaci i na té obrazovce přede mnou. Evropská agentura pro životní prostředí, kterou jste zastupuji, se samozřejmě soustředí na ty ekologické aspekty, na rozměr životního prostředí, celé ekonomiky. A když se podíváme na rámec pro politiky životního prostředí v Evropě, tak zde máme určitou, určitou časovou osu, která má tři rozměry, tři části. Hm, za prvé soustředíme se, a to každodenně, na eh, AKI v oblasti životního prostředí, kdy například eh, získáváme různé zprávy o kvalitě ovzduší, o kvalitě vody. To vlastně souvisí s eh, směrnicemi a s nařízeními, které již jsou účinné, ale taky, jak víte, tak v Evropě je také velice důležitá agenda Evropa 2020. Máme zde také cíle 2020-2020, máme zde rovněž cíle 2020 eh, pro oblast eh, biologické rozmanitosti a kvality vod. Pak zde máme určité středně až dlouhodobé cíle, které se týkají monitorování politiky a hodnocení, ale velice takovou eh, Inovací v naší oblasti je vytvoření agendy pro rok 2050, která by se měla věnovat třem hlavním tématům. Za prvé nízkouhlíková společnost, za druhé cirkulární ekonomika, to znamená používání v koloběhu, eh, kdy jsou hospodárně využívané stroje. A třetím tématem je odolnost ekosystému. Pokud se tedy podíváme na tuto agendu pro rok 2050 a pokud ji chceme vzít vážně, tak nebude stačit pouze ta ekonomická a ekologická účinnost, která je teď eh, k dispozici. Myslíme si tedy, že se jedná vlastně určitou agendu přechodu k ní, do jiného systému. To jsou tedy tři hlavní věci, o kterých jsem hovořil. To znamená snížit využívání uhlíku, za druhé eh, koloběh v ekonomice mm, a za třetí také odolnost ekosystému. Tento snímek už jsme viděli Jedná se tedy o ten ukazatel eh, rozvoje lidstva. Pokud se podíváme na bod 1, tak tam, eh, že pokud jste mm, na mm, čísle 1, tak eh, žijete dobrý život. Pokud je to nižší, tak vlastně žijete i v souladu s přírodou a zatím tam ještě nikdo není. Takže teď stojíme před velkou výzvou. Eh, hlavní myšlenkou je to, že bychom měli usilovat o, dobrý kvali, o do, dobrou kvalitu života pro všechny, ale zároveň, abychom mm, zachovali životní prostředí. A pak se budou vytvářet různé instituce, budeme hovořit o různých nových koncepcích udržitelnosti a ekologie a Vypadá to tak, že tou cestou už eh, zatím jsme se vydali, ale zatím jsme nebyli příliš úspěšní. Takže eh, nestačí pouze vytvářet různé instituce a vytvářet různé politiky. Musíme toto vše chápat jako celosvětový projekt, protože zatím v té dobré eh, části křivky vlastně není ještě nikdo. No a samozřejmě se jedná o velice složitý úkol. Mám také tady trošku problémy tady s těmi snímky. Mohli bychom se vrátit. To myslím si, že opravdu bychom to měli zvládnout, zejména když jsme zde přímo v oddělení eh, STOA. Čili eh, máme zde sedmý rámcový program, který byl brán velice vážně. Ehm, jméne, jméno zní eh, šít kvalitně v rámci hm, ekologických limitů. Takže máme zde nejenom pouze ty tři kruhy, to znamená eh, to, že kde se ty tři kruhy protnou, tak získáte udržitelnost. Měl byste být to, že zde máme určité ekologické limity, určité hranice a pak se díváme na sociální systémy, které nám přinášejí eh, hodnoty a které uspokojí potřeby. Ne, měli bychom se dívat na politiky, hodnoty, technologie, vědu, trhy, průmysl. To jsou všechno věci, které se částečně prolínají a také tam patří i energie, mobilita, zajišťování potravin. To jsou vlastně všechno takové soustředné kruhy, mm, průniky a na tom právě pracujeme. Další snímek, prosím. Myslím si, že pan Achim Steiner, pan Achim Steiner už eh, hovořil o celosvětové úrovni, kde máme cíle, rozvojové cíle tisíciletí. V červenci eh, jsme obdrželi určité výsledky. Víme, že celkem se to daří, protože se snižuje chudoba lidí, eh, také se zlepšuje život lidí ve městech a tak dále, ale zároveň jsme došli k závěru, že bychom měli více zdůrazňovat environmentální aspekty plnění cílů, rozvojových cílů tisíciletí, protože nás, eh, trochu nám tady chybí příčina a důsledek, protože se snažíme vymanit eh, lidi z chudoby tím, že zvýšíme jejich spotřebu, ale pokud budou více spotřebovávat, tak se zase bude něčit životní prostředí. Takže je důležité eh, přemýšlet o mm, ekologii a o životním prostředí ve větším měřítku. Pokud se podíváme na ekonomický růst. Zde jsou tedy ehm, určité eh, předpoklady do roku 2050. Mění se tím tedy kupní síla osob. Nechci tedy hovořit příliš podrobně, ale vidíme, že vlastně je to celkem, eh, že to je mnohem větší, asi o dva a půlkrát větší ten, ta situace než v současné době. Dále je zde graf, který ukazuje, jak dojde k nárůstu střední třídy, což bude výrazné zejména v regionu e, Asie a Tichomoří. A právě, tato, mm, právě tito lidé střední vrstvy jsou náhle považováni za určitý problém. Jde o to, že v současné době existují miliony lidí, kteří, by, kteří e, chtějí mít eh, takový život střední třídy, chtějí mít přístup ke vzdělávání, chtějí mít slušné bydlení, elektřinu a tak dále. A myslím si, že eh, to je ehm, pravděpodobné, že tito lidé budou usilovat o tento životní styl střední třídy. Pokud vezmeme v úvahu všechny eh, okolnosti, tak pokud se podíváme na agendu 2020 Evropské unie, tak pokud se ptám, zda nás to zavede k zelené ekonomice, tak mohu říci, že zde máme tedy ty cíle 2020, cíle v oblasti energetiky, klimatu a takový celý balíček cílů, které se týkají čistého ovzduší, čisté vody, zeleného růstu nebo ekologického růstu, který, eh, to jsou takové programy, které jsou součástí eh, všech politik. Také se zde teď hovoří o agendě pro 2030 která se chce zabývat zejména eh, mm, účinností a také to souvisí i s programem, který se projednává ve Varšavě. Ehm, pokud se podíváme na spotřebu energie, tak opět nechci hovořit příliš podrobně, ale ukážu vám teď čtyři snímky, kde ta vrchní skřivka je vždy ekonomický výkon, který se zvyšuje. A ta, ta prostřední křivka ukazuje celkové vstupy energií nebo materiálů. V evropském kontextu hovoříme o určitém relativním oddělení a nikoli o absolutním oddělení. A ta budoucí ekonomika by se měla zaměřit mnohem více na to absolutní oddělení, zejména pokud se chceme usilovat o spravedlivé rozdělení omezených e, zdrojů. Zde je to též pro oblast zemědělství, zde se nám daří zlepšovat účinnost, ale zároveň jsou zde e, omezené přírodní zdroje. Další e, snímek se týká účinnosti vozidel, což je takové velice silně debatované téma. Červená křivka je celkový počet kilometrů, které byly, které, které lidi Eh, které lidé ujeli vozidlem. Eh, zelená je celková spotřeba paliv, to je dobré, protože to se snižuje, ale opět ty střední křivky, to je tedy celková eh, spotřeba paliv v Evropě. Takže opět vlastně k tomu oddělování dochází až v posledních letech. Poslední snímek říká, že účinnost a to, co přináší účinnost, ještě nestačí protože eh, je zde Tesla, takový sen všech, kteří chtějí eh, tyto nové vozidly. A tak pokud bychom všichni jeli tedy těmi vozidly Tesla, tak by vypadala eh, ulice, jako je nyní mm, ulice Rue de la Loaste v Bruselu. Pokud chceme opravdu zelenou ekonomiku, ekologickou ekonomiku, tak musíme zcela přetransformovat stávající dopravní systémy. A nesmíme být naivní. E, vozidla mm, budou, tam budou mít stejně velkou roli a to i po určitém přesunu. Mm, když se podívám, jak to vypadá v Belgii, v Bruselu, na té Rue de la Loire, tak jsem dost smutný, že vlastně takhle vypadá jedna z takových hlavních ulic hlavního města Evropy. Ale obávám se, že to takto bude vypadat i v budoucnu. Dále se musíme dobře zamyslet nad otázkou e, účinnosti, co se týče e, účinnosti a hospodárnosti nakládání se zdroji. To e, červené je zhoršování, žluté je stávající stejná situace. E, pokud se podíváme třeba na odolnost ekosystémů, To jedná se tedy o adaptivní schopnost eh, životního prostředí vyrovnat se se zásahy člověka, tak to vidíme, že to je buď červeně, anebo šlutě. Takže opět musíme tedy propojit mm, tu účinnost zdrojů s odolností ekosystému. Další snímek jaké jsou tedy eh, úkoly, které musíme řešit. Nesmíme se příliš soustředit na účinnost a na výsledky účinnosti. To je samozřejmě velice důležité v krátkodobém horizontu, ale musíme se soustředit i na další prvky, které mohou přinést inovaci celého systému. A nejedná se pouze o technologické inovace, ale o systémové in- inovace. Týká se to také i toho, že musíme Eh, přemýšlet o investicích, protože když chcete investovat třeba milion dolarů, tak to investujete pouze jednou, takže buď to investujete do stávajících systémů, třeba mm, spalovací motory eh, v automobilech pro jednotlivce, anebo budete investovat do způsobů, jak zlepšit mobilitu pro celou společnost. Možná, že budete investovat částečně do obou oblastí, ale nemělo bychom se nechat omezovat pouze těch, neměli bychom se omezovat pouze těmi cíly na rok 2020, měli bychom brát v úvahu i ty, ty cíly, cíle pro rok 2050 pokud bychom stávající systém zefektivněli, mohli bychom jít ještě dále, než jsou ty cíle pro rok 2020. Ale pokud budeme stále investovat do těch stávajících technologií, tak bude mnohem horší dosáhnout cílů pro rok 2050 v oblasti snižování eh, uhlíku, v oblasti dekarbonizace. Čili teď musíme zacházet ještě dále, než jsou ty stávající politiky, musíme zajít dále, než jsou stávající řešení trhu, musíme přemýšlet o přechodu, o zásadních změnách. Nejedná se pouze o změny v technologiích, ale i v změnách myšlení, životního stylu, politikách, systémech a tak dále. Evropská unie připravila celou řadu různých cestovních map do roku 2050. Jde o usil, usilování o konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku, taky zde je cestovní mapa pro vytvoření jednotné evropské dopravní oblasti a také cestovní mapa pro Evropu udržitelně hospodařící se zdroji. Pak je zde graf, který usiluje o snížení emisí skleníkových plynů o 80% do roku 2050. Vidíme zde, že je tam určitá e, průrva, kterou musíme mm, přemostit, pokud chceme dosáhnout těch cílů pro 2050. Zde se ukazuje, další graf ukazuje využívání materiálu. Usilujeme o to, aby se ten kruh vždycky uzavřel. Mm, je to tedy hospodárnost celého cyklu jde o to, že mm, zde už by nemělo být hospodaření s odpady, že by vlastně žádné odpady neměly být, protože se budou vše, vše se bude druhotně využívat. Odolnost ekosystémů, tady, nech, tady se nejedná o samotné rostliny a živočichy, ale jde o to, abyste bylo vytvořeno takové prostředí, které umožní všem eh, ekosystémům vyrovnávat se se změnami a turbulencemi, které nás čekají v budoucnu. Pokud chceme navrhnout takové politiky, které budou podporovat eh, tyto přechody, tyto změny, tak je důležité odstranit eh, škodlivé dotace, které se týkají třeba energií. Nedávná zpráva Eh, OECD třeba hovoří o dotacích ve výši 1,3 eh, bilionů dolarů, což jsou peníze, které bychom mohli určitě využít lepším způsobem. Dále je třeba vypracovávat nové koncepce, jak eh, prosazovat nové technologie a postupy, které také podpoří ekologickou ekonomiku a také zapotřebí zlepšovat i naše poznatky a <clears throat> o tomto přechodu. Co se týče našeho pětiletého, víceletého pracovního programu. Budeme se soustředit právě na přechod, budeme se soustředit na zdravotnictví, spotřebu chemické látky, budeme se zabývat metrikou. Eh, tady už se vlastně eh, vracím k tomu, o, tom, o čem hovořil, hovořil pan Seragildin, o tom, že zapotřebí brát v úvahu jiné ukazatele než pouze HDP, čili na tom se pracuje. Eh, spolupracujeme třeba i s Enverem eh, s programem UNEP, o kterém hovořil pan Achim. Eh, vize 2050 mm, a neumazovat se na agendu 2020, protože jinak bychom nevěděli, zda se nezavážeme k něčemu, Eh, pokud bychom neměli jaksi eh, za cíl rok 2050. Je to možné pouze mm, změnou základních socioekonomických systémů, nejenom paradigmatem účinnosti. Eh, také to bude vyžadovat efektivní globální kroky, to souvisí s tím, co se děje v Varšavě a na jiných grémích. Evropa není izolovaná, ani především ne ekonomicky od zbytku světa. Dále možná budeme muset změnit um, diskurs zásadním způsobem. Jeden příklad eh, za všechny. Dnes už tady bylo řečeno, že um, um, bychom toto neměli ztratit ze zřetele při přípravě našich politik. Já e, musím říct, že když mluvíme o generacích, tak ehm, to jak si naznačuje, že nám zbývá ještě několik generací, než se to vyřeší. No, pokud se dnes narodíte jako děvče v Evropě, tak v roce 20, 2100 eh, budete ještě naživu. A mm, budete žít v mm, ekonomii, která, eh, která bude nízkokarbonová. Myslím, že všichni víme, že před náma je spousta práce. Pokud eh, ta, to děvče, které se dnes narodí, by mě, bude mít tak, má mít takovýto život. Proto je základním cílem tudy přispět k monitoringu, informování a také eh, o těchto výzvách, tedy, které eh, máme. A to je to hlavní, které jsem chtěl dnes sdělit. Eh, děkuji všem řečníkům. Máme um, několik otázek a pravděpodobně eh, to nejdůležitější oznámení um, máme od, po této schůzce koktejl, takže tím se možná zkrátí otázky, které tady padnou. Ale i tak jich hodně chtěl jsem Ehm, pozvat pana Van Einzelhofena, pa, paní, pardon, Hojze, <laughs> omlouvám se, bývalá ředitelka institutu NLM, s kterou se spolupracujeme. Mm, chcete eh, položit svoji otázku, nebo ji mám za vás přečíst? Prosím, stisněte tlačítko. Ehm, moje otázka je, mě by zajímalo, zda se domníváte, že lidský faktor eh, nebo lidskému faktoru je věnována, byla věnována dostatečná pozornost v příspěvcích ostatních řečníků a zda um, hmm, již měníme naši tedy perspektivu tím směrem, který si myslíte, že zapotřebí do budoucna. Mohu vyzvat ostatní, aby se k tomu vyjádřili. Pokud se chcete ptát, tak se můžete položit ještě otázky. Velice stručně, ano, my, eh, já se domnívám, že začínáme se ubírat správným směrem. Právě dnes jsme byli svědkem práci Nebudu Eurostata, tak dále. Pokud e, budou vysílány špatné signály, budou padat roz, špatná politická rozhodnutí a my to proto potřebujeme lepší mátice, lepší měření. Ten lidský faktor nebyl dostatečně řešen v těchto prezentacích, ale předpokládám, že bude zohledněn. Chci vám však říct, že jsme měli velký problém definovat sociální kapitál akceptovatelným způsobem. Mnoho eh, kolegů na tomto dlouho pracovalo, ale ten lidský faktor, který všichni akceptují nyní, který se monitoruje mnoha způsoby, jsou grafy, které ukazují kvalitu zdravotnictví, vzdělání, školství, eh, je stejně důležitá jako kvantita. Příklad USA. Tam se vynakládá mnohem více peněz než kdekoliv jinde na zdravotnictví a pravděpodobně výsledky z, e, jsou nejhorší mezi vyspělými ekonomikami. Není, nejde jenom o input, ale i o output, jak je cílů dosahováno. Na tom se hodně pracuje. Integrace e, je důležitá, doufejme, že přinese ovoce v příštích e, několika letech. Děkuji. Nyní budou další otázky. Eh, na závěr dám slovo všem panelistům. Jonathan Lambreth. Eh, chcete prosím položit otázku na Moniku Kirše? Ano, v tom prvním videu se hovořilo o roli politiků při stanovení standardů a roli inovátorů. Inovovat mě by zajímalo, jaké vy máte cíle, um, jaké jsou cíle tedy politických činitelů v Rakousku a Evropě a také teď, eh, jak se, o tom, jak se jedná ve Varšavě na nejvyšší úrovni. Myslím, že roli politických činitelů je mít vizi za prvé pro Evropu a pak tu vizi nějak eh, mm, reflektovat ve strategii. A to by měla být strategie pro hlavní eh, jaksi zúčastněné strany. Neměla to by to být strategie, která by neintegrovala technologické postupy, které jsou možné, které jsou k dispozici a budou v příštích generacích. A mělo by tam být i, a to je takové moje hobby, také vzdělávací systém, školství, protože strategie a vize budou realizovány pouze, pokud budou lidé, kteří to mm, umí. No, se řekl, že Evropská unie dělá všechno správně, ale příliš pozdě. Pokud mm, pracujete na budoucí strategické vizi, tak byste současně Eh, když to napíšete a deklarujete, měli mít k dispozici i lidi, kteří to budou implementovat. Někdo další se k tomu chce vyjádřit? Ne, eh, tak v tomto případě Kon Elseman, chcete položit otázku? Ano. Děkuji za váš příspěvek byl velice inspirující. Moje první otázka byla, proč jste tak optimistická eh, k tomu, co se týče toho cíle 2050, když se na těch slajdech jsme viděli, že mm, souč- se, eh, jak, jak vypadá tedy plnění cílů snižování emisí. E, já nevidím zde, že je možné toto změnit politik, politice a v ekonomice, aby tyto cíle byly dosaženy. Proč jsem optimistou? Um, no, z osobního hlediska na osobní úrovni jsem optimista. Myslím, že to je morální povinnost Myslím, že to je morální povinnost mé generace, když se dívám na vás tedy, aby byl optimista, ale jsem optimista z jiných důvodů. Když e, posloucháte diskurs v Evropě během posledních pěti let, se hovoří že, o tom, že od krize roku 2008 není prostor pro nové iniciativy pod tlakem na pracovní místa a podobně, ale agenda 2050 vlastně vyplynula v posledních pěti letech. Takže i když je tady důle, velký ekonomický problém, já to nechci ignorovat, tak to myšlení, to uvažování o těch základních věcech dělá pokroky. A my v Evropě a na globální, globálně začínáme stanovovat tuto agendu. To je jeden důvod k optimismu. Za druhé, nyní máme Evropskou agendu 2050, to je Eh, transformační agenda ve všech těchto věcech. Před deseti lety ehm, jsme jako vědci museli toto prezentovat evropským institucím a oni říkali, ne, ne, ne, to je příliš daleko, to je příliš idealistické, ale nereálné, ale teď už máme politické dokumenty, na které můžeme se odvolávat. Takže náš pětiletý pracovní plán v Evropské environmentální agentuře tak instituce se nemohou ptát, co jsme to, s čím jsme to přišli a my řekneme ne, my jenom reagujeme na vaši vámi stanovenou agendu. Je to tedy důležitý politický krok, který byl uh, přijat. Další věc, stále více lidí si uvědomuje, že to není o tom být nere, nebýt realisty. Nejvíce nereálné by bylo pokračovat v systému spotřeby a produkce e, Mm, popsaných eh, v evropských dokumentech jako neudržitelné. To by bylo nereálné a nezodpovědné. Protože když nezměníme směřování, tak mm, skončíme tam v neudržitelnosti. Takže je to stále zjevnější, že musíme takto uvažovat a je to mm, vidět v podpoře důležitých politických dokumentů. Když se podívám na ekonomiku, tak vidím, že je stále větší počet aktérů a firm a inovátorů, které mm, jak si uvažují mimo běžný zavedený rámec a e, uvažují v tom v rámci toho nového paradigmatu a jsou stále úspěšnější, takže to jsou mm, ty zdroje mého optimismu. A další důvod k optimismu, a to neříkám, protože vy jste mladý, ale Eh, než jsem začal v té, této funkci, tak jsem byl profesorem a eh, učil jsem eh, evropskou environmentální politiku. Jak můžete být pesimistou, když můžete spolupracovat s mladými lidmi, kteří v tomto prac, na tomto pracují a mají nápady a to mladí lidé, kteří umažují své vlastní budoucnosti. To musím být optimista, ale také realista. Uh, máme spoustu práce, je to strukturální práce, nikoli mm, marginální. Není to jenom o účinnosti, úsporám, ale o strukturách. A myslím, že můžu, jsem, mám pozici, kde k tomu můžu, mohu přispět a ovlivnit politiku eh, a eh, tou práci, kterou děláme. Děkuji. Myslím, že Mm. tady bylo tady hodně aktivních e, příspěvků a já tady mám otázku Simona Šafa. Je tady? A to jste vy. Ano, také já chci e, poděkovat všem za optimismus, to je potřeba. Když se podíváme na výsledný dokument konference Euro Plus, budoucnost, jakou si přejeme, tak tam je spousta dobré vůle, ale také otevřené definice, mm, jak má zelená ekonomika vypadat. A myslí, že má smysl um, mm, přecházet k zelené ekonomice globálně, protože to jsou všechno globální věci. Když mluvíme o vznikajících ekonomikách Čína, Brazílie, Indie, tak tyto státy mají růst 10% mm, velmi neudržitelný. Ehm, domníváte se, do jaké míry si myslíte, že je reálný přechod globální zelené ekonomice na tomto pozadí a jak může EU toto potenciálně ovlivnit? Děkuji vám za tuto otázku James Lucy, který nás také ehm, ten prezentoval, položil podobné otázky, jaké mm, politiky je možné um, přijmout, aby mě to mělo dopad mimo Evropu. Mm, existuje tedy um, názor, že bude konverze těch a zpomalení těch velkých růstů. E, I otázka je, jak to měřit. Jak to měřit, aniž by se například zohledňovaly obrovské, obrovské znečištění v Číně. Tále mm, informace o e, růstu v Indii, který se neodrážel v růstu blahobytu lidí. To je důležité, ale ještě důležitější je, když se podíváme, co se děje v bohatších zemích ve srovnání s těmi e, vznikajícími trhy, jak se označují, tak množství mm, využitých zdrojů na jednotku e, HDP nebo mm, množství karbonu na jednotku HDP se snížily. Částečně proto, mm, že je stále jsou dvě miliardy lidí, které mm, nemají elektřinu a pálí dřevo, aby eh, měli teplo. Ale důležité je, že na jednotku HDP to klesá. Pokud se nám to podaří, v tom příštím přechodu, o kterém hovořil Hans, to znamená nejenom efektivita a účinnost, ale transformovat um, socioekonomické systémy, tak pravděpodobnost ne, ne bude, že budou, bude nejenom lepší šance většího blahobytu pro lidi s menším um, ekologickým dopadem, ale že se změní paradigma, tato, ta posedlost HDP, a to musím říct, protože já jsem v Evropě a takže se to nemůžu, nemohu odpustit. Je, považuji to téměř za zločinné si myslet, že politika, která e, produkuje 27 27% nezaměstnanost v řadě zemí a nezaměstnanost mládeže e, přes 50%, to víc než polovina, že to je obhajitelné. Já si myslím, že ne, se musí změnit své priority a Evropané to žádají. Nejsou to specialisté, nemůžeme veřejnost jako celek žádat, aby přišli s alternativním paradigmatem, ale jsou, existují specialisté. A v tomto rámci myslím, že když budeme postupovat, jak řekl Hans, směrem ke změně eh, paradigmatu pryč od marginálních Mm, zvýšení, tak to bude dobrá příležitost. A zakončím tím, že řeknu proč teď a proč v Evropě, e, protože v, ebo, v obou případech lze říci, že tady by se to mohlo podařit. Hanci? Hmm, pár věcí, tak zaprvé je to skutečně globální agenda. Uh, Není tady alternativa, mm, mm, si mohou stěžovat na tu globální agendu, jak je to pomalé, jak neefektivní, ale neexistuje alternativa. V globální platformu. Já mám problém s tou definicí. Nemyslím, že bychom se měli zaměřovat na definování, co přesně je zelená ekonomika. Dovolte, abych položil otázku kdybych vás požádal, abyste definovali psa, eh, mysleli byste si, že jsem se zbláznila, většina z vás by to nedokázala. Ale všichni poznáme psa, když ho vidíme, ať je to velký jirský vlkodav nebo malá fifinka, poznáme všichni, že je to pes. Takže víme, jaké jsou znaky zelené ekonomiky. Je to něco jiného ve Finsku než v Etiopii, ale v podstatě bychom měli přestat eh, s věčnými diskuzemi o de- definicích. Nemáme na to čas. Musíme um, se dostat dál. Víme, že to je politicky citlivé, že to je otázka jihu, severu, nových ekonomik, ale co bude zelená ekonomika? Eh, to budou praktiky nebo praxe, které vyplynou z té koncepce. Už jsme eh, z toho svědkem v Evropě a jinde. No to bude a to mm, bude naší rolí agentury se podívat na to, jak daleko se dostáváme díky těmto praxím, jak velký je ta, jak velká je ta propast, ta mezera. To je náš cíl. Jako bývalý akademik eh, sice vím, chápu, že definice jsou důležité, ale neměli bychom se nechat paralizovat politikou defini- definic definování. To uh, paralizovalo mezinárodně už příliš mnoho debat. Děkuji. Ještě tady mám dvě další otázky, které bych tady chtěla zmínit, aby třeba zvláště Monika mohla odpovědět. Caroline Cooley položila zajímavou otázku. Dobré odpoledne. Moje otázka se týká pracovních míst, protože v přechodu k ekologickému hospodářství potřebujeme větší účinnost, potřebujeme ekologické technologie. E, znamená to, že třeba automatizace znamená, bude, přinese úbytek pracovních míst nebo že vlastně při zavádění těch nových technologií naopak vznikne více pracovních míst. Mě by zajímalo, eh, co si o tom myslí účastníci panelu a možná zvláště pan Brojnings. Pan Gregor Erbach, ten měl také takovou obdobnou otázku, je tady ještě? Pokud nedosáhneme hospodářského růstu, tak pak bude tedy eh, budou problémy, ale samozřejmě ekonomika nemůže růst do nekonečna. Leda, že by se úplně rozdělil hospodářský růst a využívání zdrojů. Jak tedy vidíte další cestu eh, vzhledem k tomuto dilematu? Probably first just... Tak možná jenom větu k zemím BRICS já si myslím, že někdy je jednodušší, když nemáte tu určitou historii, pak je to vlastně jednodušší zavést nějaký úplně nový systém, provést tu změnu paradigmatu. A někdy je jednodušší začínat vlastně pochopit systémově novou mobilitu, nové obnovitelné zdroje, v jiných zemích, než jsou ty průmyslově rozvinuté. Například naše tržby u obnovitelných zdrojů jsou vysoké v zemích BRICS, protože oni v těch eh, eh, mobilních komunikacích vlastně už nemusí investovat tolik do bezdrátové komunikace, jako jsme činili my. Oni vlastně začínají na jiné úrovni a to je vlastně také určitá šance, že oni do toho technologického procesu vstupují v úplně jiné fázi. Dále eh, ekologická pracovní místa a automatizace. Pokud chceme si zachovat své sociální systémy, zdravotnické systémy v Evropě, tak to samozřejmě bude něco stát i v budoucnosti. Automatizace ať už tomu říkáme jakoli, to bude prostě součástí rozvoje našeho hospodářství, našich podniků. Na druhé straně budeme potřebovat mnoho nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst, protože budeme potřebovat lidi, kteří těm systémům budou rozumět. Já tedy vidím problém hlavně v tém um, pro vzdělanostní propasti. A my to musíme řešit na úrovni škol, na úrovni vzdělávání, celoživotního vzdělávání. To by se mělo mnohem více zaměřit na tohle, tak aby vlastně ti mladí lidé nezůstali pozadu, aby všichni skutečně měli to potřebné vzdělání. Možná ještě požádám Hance a Ismaila, aby nám k tomu řekli pár slov. Takže pokud jde o ty vzdělávací systémy, ano, já si také myslím, že znalostní a vzdělávací systémy jsou důležité v tom přechodu. Uvedu příklad. Drtivá většina eh, ekonomických eh, katedér v Evropě má i environmentální ekonomiku v programu, makroekonomiku, protože to je zajímavé, protože v makroekonomii se hovoří o práci, kapitálu. Dřív, a dřív se tomu říkalo půda, dnes přírodní zdroje. A vlastně 80% se týkalo kapitálu, 20% lidských zdrojů a potom byl vlastně takový eh, eh, doplněk, nebo je doplněk, kde se vlastně jakoby volitelný předmět environmentální ekonomika, ale to už dnes nemá smysl, to je třeba vlastně upravit ty osnovy. Pokud jde o pracovní místa, tam se jedná hlavně o kvalitu pracovních míst, o konkurenceschopnost. Nebyl veden žádný seriózní výzkum, který by ukázal, že by eh, třeba ty environmentální politiky vedly eh, k méně pracovním místům a k menší konkurenceschopnosti. Právě naopak, eh, některé mm, podnikatelské školy v, eh, ve světě potvrzují právě spíše ten opačný trend. V společenských vědách se někdy říká, že nejdůležitější hegemonie ve společnosti je hegemonie toto, že nejste schopni dominantního myšlení, které vám umožňuje myslet jinak. A u toho paradigmatu růstu v některých kruzích se právě k této hegemonii blížíme a je velice obtížné vymanit se z tohoto paradigmatu a přejít na odlišné myšlení. Ale pokud vlastně přejmete ten eh, svět, že svět má své meze, tak je třeba vlastně tuto změnu myšlení provést. Samozřejmě ohledně toho budou spory, střety, otřesy, ale Eh, jedním či jiným způsobem se prostě musíme vymanit z toho tradičního paradigmatu, které tak dobře popsal eh, Ismail eh, v té matrici. Tak já bych řekla asi tři věci. Pokud jde o vzdělání, já eh, mám, jsem nadšený, eh, nebo, nebo ne nadšený, ale hodně mi leží na srdci vzdělání, mám tam někdy radikální názory. Myslím si, že vzdělávací systém je, eh, se hodně vyvíjel v posledních 150 letech a mm, vyvinul se, nebo začala se vyvíjet v úplně odlišném typu hospodářství. Dříve se vlastně dětem říkalo sedni si a buď sticha. A to jsou dvě věci, které děti obvykle nedělají a potom měli dělat nějaké nudné úkoly e, a museli tedy poslouchat toho autoritativního učitele a když to nedělali, tak e, jsme říkali, že to jsou problémové děti, které vyžadují zvláštní pozornost nebo dokonce léčení a podobně. A my tedy produkujeme takové ochočené pracovníky, protože vlastně e, v minulých 150 letech hospodářství takové lidi potřebovalo, ale dnes se hospodářství mění. A ta opakovaná práce, eh, kterou, to znamená, že se stojí u linek nebo v kanceláři, tak to dnes začínají dělat to stroje. A dnes tedy máme více pracovních míst, kde je zapotřebí i sociální interakce a ke změnám dochází i jinde. A proto musíme provést zásadní změnu vzdělávacího systému. Otázka je, zda to bude nějak synchronizováno i s ekonomickou transformací, o které hovoříme. Ale samozřejmě a takovéto změny jsou zapotřebí. Vlastně otázka je, jestli ty, ty změny budou tak prudké a nekontrolované jako během průmyslové revoluce. Druhý bod, ten s tím prvním souvisí. Potřebujeme hodně eh, pokory. Já souhlasím s Ancem v tom, že bychom se neměli příliš času ztrácet s definicemi. Já teď budu hovořit tedy z eh, osobního hlediska. Před 20 lety asi nikdo nečekával, jaký bude skutečný dopad internetu. Před deseti lety nikdo neočekával, eh, jaký bude rozmach eh, chytrých mobilních telefonů nebo vliv Facebooku. MySpace vznikl v roce 2003 a Facebook v roce 2004 to není vlastně ještě ani deset let a dnes to používá více než miliarda lidí. A to všechno ukazuje, že když se podívám na své schopnosti předvídat před 25 lety, tak asi bych měl přistupovat k pokorně i k tomu, jak budu dnes odhadovat to, co bude za dalších 25 let. Ale jak říkal Hans, víme přibližně, eh, co chceme a poznáme to, když to přijde. A já si myslím, že když se vydáme tímto směrem, Eh, když se, eh, tak by to měl být směr vlastně, kdy spíš budeme mít dán nějaký azimut, než bychom měli přesně definovanou cestu. A třetí a poslední věc. Hodně lidí intuitivně cítí a chápe tyto otázky, i když je nedokážou správně sformulovat. A my musíme přemostit rozdíl mezi techniky a širokou veřejností, ale to je samozřejmě zase téma do jiné diskuse. Děkuji. Tak já vám ještě položím závěrečnou otázku všem třem. Doufám, že tady budete mít krátkou odpověď. E, ta otázka je z Twitteru od Korin Amaty, která se zabývá projektem obnovy lesů. A otázka je, zda evropští vůdci jsou připraveni e, vlastně vést ten přechod k té ekologické ekonomice tak možná Hans, eh, a potom nám to Ismail řekne objektivně. Já si myslím, že eh, pokud to mohu říct stručně, tak řada z nich ano. Já myslím, že jich je teď víc než před deseti lety, ale určitě tady bude otázka rychlosti, otázka uh, pochopení systému. Nejedná se jenom o definování budoucnosti, ale o to, aby se pochopil ten nový systém. Já myslím, že tady je už takové širší porozumění, ale určitá neschopnost komunikovat se širokou veřejností, sdělit jí nějakou vizi budoucnosti, která by v těch, lidech, v těch lidech nějak rezonovala. A výsledkem toho, že vidíme eh, nárůst takových extremistických stran v podstatě všude, a to se netýká jenom Evropy, to se týká i dalších zemí světa. A Já jsem říkal už, že to ekonomické paradigma se teď hodně mění. A toto je okamžik, kdy vlastně všechno je hodně otevřené. A potřebujeme někoho nebo nějaké lidi, aby nám to nějak ujasnili. Já jsem velký obdivovatel Evropy. Pomyslete si, že po těch jatkách druhé světové války se za pár let objevili lidi jako Monet a Schumann, kteří byli schopni vůbec uvažovat o jednotné Evropě. A uspět s tímto projektem vlastně v rámci jediné generace, kdy dnes máme mladé Evropany, mladé Francouze, mladé Němce, kteří si nedovedou představit, že by jejich země se vůbec někdy zapojila do války. A přitom jejich rodiče si nedovedli představit, že by snad jejich země někdy mohly žít eh, v míru, protože vlastně byly, byla válka na konci 19. století, první světová, druhá světová a vlastně pak oni přišli s takovouto myšlenkou, převzali to političtí vůdci a v roce 1957 až 8 eh, tedy vlastně eh, vznikla, vzniklo Evropské společenství z těch prvních šesti zemí. A já myslím, že Evropa si právě za to zaslouží tu Nobelovu cenu míru. A kde jsou dnes takový podobní Evropané, kteří nám řeknou, taková je naše vize Evropy, eh, kterým nebudou mít strach z toho, že budou nazváni snílky, protože my ty snílky samozřejmě eh, potřebujeme. Děkuji vám za tento spontánní potlesk. Já jsem vás k němu chtěl vyzvat, ale je to lepší, když to bylo takto spontánní. Bohužel jsme nemohli probrat všechny otázky. Eh, máme tady eh, otázky na konkrétní řečníky, já jim je eh, předám, takže mm, samozřejmě od nich pak můžete získat odpovědi, ale já teď vlastně ještě dám slovo profesorce Anne Gloverové, která je hlavní vědeckou poradkyní předsedy Evropské komise a také takovou důležitou osobou v politice této oblasti a poprosím ji o závěrečné úvahy. Malcolm, thank you. Um... Děkuji ti, Malcolme. Vážený pane předsedo, vážení místo předsedové, kolegové z výboru toho, dámy a pánové, milí panelisté, na mě je teď řada, abych vyjádřila posledních několik komentářů, závěrečných komentářů. Já jsem vlastně takovou poslední překážkou mezi tímto panelem a mezi e, recepcí, mezi koktejlem, takže se pokusím být stručná. Myslím si, že téma tohoto výročního sympozia je naprosto na místě, naprosto přesné. Hovoříme o udržitelnosti, o udržitelné udržitelnosti a o tom, jak má ekonomika pracovat takovým způsobem, aby to bylo pro blaho životního prostředí. Je to všechno velká výzva, protože v během mm, uplynulých desetiletí jsme procházeli velkými um, změnami, které zde předtím nikdy nebyly i někteří lidé mé generace jsme vlastně procházeli obdobími, kdy eh, ekonomika rostla soustavně a my jsme očekávali, že tak to bude na pořád. Ale to se samozřejmě nikdy nemůže stát. Myslím si, že dnes všichni panelisté o tom velice dobře hovořili. Dovolte mi učinit můj první komentář. Pan Achim Steiner z UNEKu hovořil o zdrojích. Myslím si, že všechny projevy, které zde dnes zazněly, hovořily o tom, že si musíme uvědomit, že hovoříme, že žijeme na planetě, která má omezené zdroje. A jsou zde tři, pouze tři zajímavé věci, které nejsou omezené které nejsou konečné. Jedno je sluneční svět, protože slunečního světu je hojnost. Druhá věc, která není omezena, která není omezeným zdrojem, je gravitace. To znamená, i gravitace zde bude navždy. A třetí věc, o které jsme možná ještě nehovořili dost, je lidská genialita. A to jsou tři věci, které, kterých se musíme chopit, v současnosti na tyto tři věci někdy zapomínáme nebo je trochu opomíjíme, dáváme je někam stranou. A přitom lidé stále hoří, hovoří o určitém cíli, kterým je udržitelný ekonomický růst. Já jsem bioložka a pro mě je to spojení udržitelný růst oxymoronem. Nemůžete mít udržitelný růst, protože v systému, kde existuje růst, tak něco poroste, ale něco jiného se zákonitě musí snižovat. Tak to funguje na planetě, na níž teď žijeme. Žijeme ve světě, kde my, Evropané, eh, vlastně využíváme obrovské zdroje, abychom každý rok eh, dokázali jak si přežít. Využíváme vlastně zdroje třikrát větší, než bychom měli využívat. A znamená to tedy, že, tě, že ty další, eh, nebo Evropa využívá vlastně třikrát více zdrojů, než by měla. A Severní Amerika využívá pětkrát více zdrojů, než eh, jak by to bylo vlastně spravedlivé. A to tedy není udržitelné. Také se zaznělo něco, co eh, je podle mého velice důležité. Musíme usilovat i o udržitelnost sociální. To znamená to, že se nesmíme dívat pouze na zdroje e, planety, e, pouze na ty fyzické, fyzikální zdroje, ale musíme se dívat na to, že zdrojem jsou lidé. Jste to vy, jsem to já, jsme to my. Dále panelista řekl ještě další věc. Pokud e, budeme mít nesprávné signály, tak nakonec vypracujeme nesprávné politiky. Zazněla se otázka, zda jsme lídrem pro budoucnost, eh, která, kde bude udržitelný růst. Tam jde o to, že eh, ti vedoucí představitelé poslouchají naše hlasy. Takže mně se sice eh, nelíbí ta fráze, která se říká, ta fráze o tom empowermentu, ale jde o to, abychom tedy jim dali dostatek pravomocí a poté, aby oni dokázali tyto úkoly plnit. Když jsem si vyslechla paní Moniku Kircher, tak mě velice zaujal jeden příklad, který eh, udávala. Hovořila o tom, že pokud by se odvětví, letecké odvětví um, vyvíjelo tak rychle jako odvětví polovodičů, tak poté by eh, ta letadla 767, která létají, ehm, která obletí planetu za 20 minut, eh, a ta letadla by stála jenom asi 500 eur nebo dolarů. Takže to odvětví polovodičů, to je jedno z takových odvětví, které se obrovským způsobem vyvinulo vpřed. A jak říkala Monika, tak možná z toho důvodu, že to bylo konkurenceschopné odvětví, mm, ale zároveň možná i proto, že ti lidé, kteří pracovali v tom vývoji, uvažovali o tom, že zapotřebí právě brát v úvahu tu udržitelnost. Hans Prujnik hovořil o několika věcech, které jsou klíčové, že zde tedy musíme usilovat o nízkouhlíkové hospodářství, dále o to, aby zde byla cirkulační ekonomika a také hovořil o tom, že ty ekosystémy musí být eh, odolné. Myslím si, že všechny myšlenky, o které jsme zde slyšeli, jsou určitými možnostmi a pro mě je naprosto, ale pro mě je naprosto jasné, že, že to nejsou možnosti, mm, které si můžeme zvolit. Jsou to věci, které musíme um, musíme následovat, protože v současné době, že je na Zemi 7 miliard eh, osob, brzy to bude 9 miliard. A pokud se vám daří poměrně dobře, pokud žijete v dobrém prostředí, Mm, a tomu tak je u většiny Evropanů, u většiny lidí eh, v rozvinutém světě, tak my se k těm různým změnám stavíme spíše zdráhavě, protože říkáme, no já jsem celkem spokojený, já chci, aby to všechno pokračovalo tak, jak to je. A pokud budou nějaké změny, tak mm, třeba to můj život naopak zhorší. Myslím si, že to je takovou výzvou, která před námi stojí. Stojí před námi příležitost, eh, která jste ještě nikdy nebyla, já se na to dívám jako vědec, takže vlastně je to taková jedinečná příležitost, protože máme, eh, známe nebo víme, že to, co teď nazýváme udržitelností, není udržitelné. Takže pokud eh, to chceme změnit, musíme pracovat úplně jinak. Musíme eh, posadit k jednomu stolu vědce, ekonomiky, politiky, i občany, všichni se musí spojit. A nestačí, aby zde bylo pouze jedno řešení, ale jde o to, aby se uvažovalo o různých možnostech a to se zatím neděje. V současnosti někdo, nějaká osoba v, ve své kanceláři o samotě učiní nějaké rozhodnutí. Myslím si, že nejlepším řešením pro nás je otevřít se různým různorodým názorům. Je e, to tak, že byť tam budou nějaké názory třeba rozporuplné, tak je zapotřebí, abychom všichni sledovali jeden cíl. Musíme také změnit i pojetí toho, co si lidé představují pod pojmem žít e, spokojený život, žít dobrý život. Co to vlastně znamená? Tím se otevírají všechny možné možnosti pro budoucnost a všechny jsou nesmírně zajímavé a na všech můžeme dále pracovat. V Evropě jsme stvořili moderní svět. Teď žijeme v tom, co jsme si sami vytvořili. A teď je před námi obrovská příležitost vytvořit, sformovat budoucnost. Máme zde také vynikající poznatky, máme zde vynikající myslitele. Myslím si, že bychom toto všechno měli přetavit v budoucnost. Evropa by měla využít ty poznatky, které má k dispozici, a to nikoli pouze pro sebe, ale pro celý svět, proto abychom vytvořili zcela nový svět, v němž budeme žít ty myšlenky eh, cirkulární ekonomiky, ekonomiky, která bude uzavřena mm, v koloběhu, podle mého názoru je to velice zajímavé. A já si myslím, že třeba bychom to mohli ještě dále prohloubit. Třeba ani nepotřebujeme nějaké věci vlastnit pokud je chcete bože používat. Možná to zní trochu utopicky, ale třeba stačí, abyste měli přístup k některým věcem. Nemusíte je nutně vlastnit, ale tím tedy potřebujete nějakou infrastrukturu, která vám toto zajistí. Takže to jsou všechno změny, které se nakonec odrazí může třeba docházet tedy k tomu, že některé věci se lidé nebudou, nebudou je vlastně, nebudou se kupovat, ale bohu se je třeba vypůjčit, budou je používat pouze na určitou dobu. To jsou všechno takové myšlenky, které mohou být funkční v budoucnu. A stále to ekonomika, stále pouze musíme přemýšlet o tom, aby tu budoucí ekonomiku jsme skloubili z poznatky o tom, co se děje na naší planetě. Myslím si, že celá tato diskuse byla nesmírně zajímavá Měli bychom zvednout tu hozenou rukavici. Není to pouze hozená rukavice pro nějakého politika nebo pro nějakého vědce. Je to úplně pro všechny. Každý občan by se měl by, by měl žádat tuto změnu a měli bychom vysílat správné signály, abychom vytvořili takový svět, který bude vhodný pro život, a to pro všechny, nikoli pouze pro Evropany, ale měli bychom uvažovat globálně, že to tedy musí být život, svět, který bude vhodný pro všechny lidi, a to i za 10 let, za 15 let, i za 100 let. To je opravdu obrovský úkol, který musíme vyřešit a myslím si, že zcela jistě nadcház, během nadcházející recepce se nad řešením tohoto úkolu zamyslíte. Děkuji. Well, thank you very much. Uh... Děkuji vám. Moje role E, není e, to schrnutí, protože to už tady bylo vynikajícím způsobem provedeno. Rubrik tady není dnes odpoledne, takže nejprve chci poděkovat e, všem, kteří přišli a kteří s námi celou dobu zůstali a také za mm, Twitter, který stále oživují mm, naše diskusy. Také chci poděkovat našemu sekretariátu za organizaci eh, této stoa mm, přednášky. Chci poděkovat Malcolmu Harbrovi za jeho eh, velice hladké a velice také hutné vedení této schůze. Dále chci poděkovat panu Vlasákovi za jeho úvodní prezentaci a Kimu Steinerovi z OSN za video eh, prezentaci. My, na nás všechny udělal velký dojem um, příspěvky našich hostů, eh, Geraldin, eh, Monika Kircher, Hans Brunik. Děkuji všem, že mezi nás přišli a tuto výzvu přijali. A na závěr An Glover, e, jako někdo, kdo sdílí naše e, hodnoty, naše záměry do budoucna. Děkuji vám za vaši inspirující slova. E, myslím, že se vám podařilo Eh, vysvětlit oxymoron udržitelného růstu ve vašem závěrečném projevu. A pokud ne, nevyřešíme tento problém, tak eh, doufám, že koktejl, na který jste všichni pozváni, vám eh, vleje do trošičku dal, do, dalšího optimismu. Děkuji vám.